Dear colleagues, Kolegyně a kolegové, děkuji za to, že se usazujete. Budeme pokračovat ve schůzi. Dalším bodem na pořadu jednání je situace ve Středomoří. Budeme hovořit o potřebě komplexního přístupu EU k přistěhovalectví. Čeká nás výměna názorů. 14. dubna se o strategické zprávě bavilo Libe. Dnes budeme tuto diskusi věnovat otázce solidarity a spravedlivému rozdělení břemene, včetně povinnosti eh, vyhledávat a zachraňovat. Uprchlíky na moři vítám. Naše hosty za prvé Zoe Konstantinopolu, předsedkyně řeckého parlamentu, admirál Filipo Maria Sofi, který má na starosti italské námořnictvo, respektive jeho flotilu. Martin Zibik, který má na starosti stanici pomoci přistěhovalcům a profesor Filip Debrujke, koordinátor a sítě Ulysses. Děkuji za to, že jste přišli a poprosím, abychom se ještě trochu více soustředili. Nejprve, jak bychom nastrukturovali tuto diskusi. Nejprve dám slovo dvěma pravodajům, paní Roberta Mecola a paní Kienge. Poprosím, aby je uvedli toto zasedání. Potom vystoupí naši hosté a následně budeme mít prostor pro diskusi. Nejprve dostanou tedy slovo spolu zpravodajky, následně budou mít možnost vystoupit stínoví zpravodajové, potom koordinátoři a další členové výboru LIBE. Pokud všichni souhlasíte, tak bych nejprve dal slovo paní Mecole. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Jane Filipe, a děkuji také našim hostům za to, že přišli dnes budu vystupovat anglicky. Rekordní počty lidí byly zachráněny ve Středomoří minulý týden a myslím si, že není aktuálnější doba pro diskusy o solidaritě, sdílení břemene a potřebě posilovat kapacity pro vyhledávání a záchranu životu. Často hovoříme o záchraně životů v eh, číslech, ve statistice, ale nemůžeme eh, prostě přestat citlivě vnímat eh, scény z ve Středomoří a nemůžeme to vnímat jenom jako nějaký spot ve zprávách. Pokaždé, když slyšíme o nově zemřelých, tak prostě si musíme uvědomit, že to jsou rodiče a děti, kteří mají rodiny, a nesmíme zapomínat na lidský rozměr této citlivé otázky. Máme tady dva lidi, kteří mají praktičtější zkušenosti než kdo uh, jiný. Šéf flotily a také brigadír malckých uh, sil, který nyní vede organizaci MOAS. Během posledních let jste koordinovali různé záchranné akce a já jsem chtěla využít této příležitosti a poděkovat vám a vašemu týmu za vaši práci, protože neslyšíme dostatečně vděčnosti a vůči lidem, kteří sami nasazují život nebo zdraví, aby zachránili ostatní. Opakovaně, každý den. Já jsem z Malty a vím, jak urgentní je potřeba konat. My jsme apelovali na to, aby členské státy urgentně věnovaly více prostředků do misí vyhledávající a zachraňujících životy, ale nemůžou to být jenom rychlé reakce na urgentní situace, protože toto téma nezmizí přes noc. Potřebujeme stále a dobře financované operace na vyhledávání a záchranu životu ve Středomoří. Frontex musí dostat dostatečné zdroje a musíme zajistit, aby operační oblast veškeré mise byla nastavena tak, aby zachránila co nejvíce životů. Vítám tedy plán deseti bodů Evropské komise a dohodu premiéru posílit tato opatření, protože navýšení financování pro tyto operace je zcela zásadní. Nicméně působím už v této oblasti dlouho, viděla jsem řadu těchto plánů a doporučení, která prostě sedí v šuplíku. Takže jsem trochu skeptik a nevěřím úplně tomu, že všechny členské státy dostojí svým závazkům. Když si přečtu ve sdělovacích prostředcích, že byly slíbeny peníze navíc, ale údajně stále ještě nebyly uvolněny kvůli byrokratickým procesům, tak mi to vadí a doufám, že se pletu a že dostojíme svým závazkům. Nicméně, i pod stínem všech těchto smrtí reagovaly některé členské státy, zatímco jiné ne. A nám jde o to, že všechny členské státy se musí podílet na odpovědnosti a musí prokázat solidaritu a zjevně zatím to všem nedošlo. Lisabonská smlouva znovu potvrdila zásadu solidarity, nicméně tyto diskuse už běží deset let, v podstatě od prvních diskusí o ústavě pro Evropu. Musíme se posunout ku předu a k tomu musíme mít politickou vůli, musíme mít závazný mechanismus solidarity, který umožní spravedlivě rozdělit žadatele o azyl mezi členskými státy po dosažení určitého Prahu. Že Itálie, Malta a Řecko by v tom neměly být sami. Příliš často se stává, že solidaritu si vysvětlujeme tak, že to prostě zaplácneme penězi. Samozřejmě finance, fondy jsou nezbytné pro členské státy a pro agentury, nicméně to nemůže nahradit konkrétní solidaritu ve smyslu závazného mechanismu na rozdělení počtu uprchlíků. Pochopitelně solidarita se netýká pouze členských států. Musíme ukázat solidaritu i s těmi zeměmi, především v africkém rohu a podsaharském pásmu, aby eh, své ekonomiky oživily a kromě toho musíme pracovat s Libí na její stabilizaci. Pouze dlouhodobý, dlouhodobá spolupráce se zeměmi původu povede k tomu, že přestaneme mít tolik uprchlíků a že eh, přestanou být zneužíváni lidé v citlivé situaci. Musíme spolupracovat s místními orgány a zajistit, aby prostředky na pomoc a rozvoj byly co nejlépe eh, věnovány tak aby prostě lidé tam měli slibnou budoucnost. Také musíme prokázat solidaritu přeživším a těm přistěhovalcům, kteří mají právo na ochranu v Evropě. Máme omezené prostředky, které je potřeba maximálně využít k tomu, aby ti, kteří potřebují ochranu, ji skutečně dostali. Z naší zprávy bude jasné, že solidarita a jasné a spravedlivé sdílení odpovědnosti a záchranné operace jsou pouze jednou částí komplexního přístupu Jehož součástí také je posílení boje proti převaděčství, humanitární víza a jiné legální možnosti přistěhovalectví, návratové politiky, jak dát lidem naději, aby se nemuseli pouštět na moře v technicky podřadných plavidlech. Takže dnes budeme hovořit o jednom aspektu, ale je to možná ten středobod, kolem kterého se točí ostatní. A v zásadě mně jde o to, aby soukromně financované organizace typu MOASO anebo Médecins Sans Frontières nemuseli hasit požáry, protože členské státy v duchu solidarity a sdílení odpovědnosti naplní svůj úkol. Takovéto středomoří a takovouto Evropskou unii chci. Děkuji. A nyní má slovo paní spoluspravodajka Kinge, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji také všem z vás, kteří jste přišli na toto dnešní zasedání. Myslím si, že se to týká opravdu jádra agendy našeho výboru. Začínáme hovořit o budoucnosti solidarity a budoucnosti migrační politiky. Díky stávající situaci, myslím, lépe začínáme rozumět metodice práce, technicky i politicky. Takže chci poděkovat vám všem, vám všem a říci, že vám budeme k dispozici. Budeme se soustředovat na článek 80 smlouvy o fungování EU Tady máme určité pochybnosti týkající se Prahu, jehož překročení jsou potřeba opatření v oblasti solidarity. Nesmíme také zapomínat na to, že přesto, že použití tohoto článku je dobrovolné, tak eh, do značné míry je odvislý od toho, jak budou fungovat instituce Evropské unie a hlavně Rada. Doufám, že dnešní zasedání bude konstruktivní a doufám, že se nám také podaří postarat o to, aby solidarita nebyla jenom slovem, ale konkrétním činem. A to nejenom v těch zemí, do kterých přichází většina uprchlíků. Doufám, že v každodenním životě budou používána ustanovení směrnice z roku 2011 o dočasné pomoci uprchlíkům a také opatření týkající se jejich integrace do společnosti. Protože z pohledu azylantů ve všech členských státech jsou tyto věci klíčové. V této zprávě říkáme, že je potřeba, abychom přistupovali k migraci celoevropsky. Doufám, že se nám podařilo vyvážit různé priority s kolegyní spolu s pravodajkou v této zprávě. Já vím, že se to týká bezpečnosti, ale Evropská rada nedávno hovořila o tom, že je potřeba k tomu opravdu přistupovat komplexně. Minulý týden jsme o tom také hovořili ve Štrasburku. Ano, máme určitá určité urgentní kroky, ale kromě toho potřebujeme sociální i legislativní kroky, které budou daleko ambiciozní než dosud. Jímž cílem bude zvýšit bezpečnost a zároveň integrovat eh, a integrovat přistěhovalce při zachování jejich lidských práv. To by mělo být prioritou každé, každého druhu politiky. Protože ti lidé, kteří se utopili ve středozemním moři, to je prostě tragédie. A kdybychom měli uctívat jejich smrt každého minutou ticha, tak by to bylo, byly hodiny. Mare Nostrum byla největší operace vojensky humanitární, díky které se Itálii podařilo zachránit 150 tisíc osob. Musím říct, že to pro nás byla velká čest. Pro mě osobně to je čest, protože jsem Italka. Pan admirál Fofi, který technicky bude hovořit o těchto operacích pro vyhledávání a záchranu lidských životů. Tady je potřeba se postarat o spravedlivost, tak aby takovéto akce na moři byly efektivní. A připomeňme si i rozhodnutí z minulého týdne ze Štrasburku. Těchto operací by se měly účastnit všechny členské státy. A to, co říkáme, eh, nejsme v tom sami. V Římě minulý měsíc bylo přijato prohlášení o užší spolupráci v takovýchto akcích vyhledávajících a lidské životy ve středozemním moři. Jsou to mezinárodní operace, které si vyžadují angažmá všech členských států. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, pustili jsme se na určitou politickou cestu. Vycházeli jsme z premisy, že lidský život má univerzální nadčasovou hodnotu a že je to něco, co nám leží na srdci. Proto je potřeba změnit vzorec přistěhovalecké politiky Evropské unie tak, aby byla solidární a spravedlivá. Děkuji mnohokrát a nyní si vyslechneme jednotlivé pozvané hosty s tím, že první bude admirál Filippo Maria Fossi, kterýž to je velitelem flotily italského námořnictva. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, je to pro mě velká čest, že vám tady dnes mohu prezentovat činnost. Budu pokračovat v italštině, ale pokud je potřeba, tak můžu odpovědět na vaše otázky i anglicky. Budu hovořit o Mare Nostrum, což je operace, které se účastnilo italské námořnictvo v letech 2013 a 2014. Italská vláda tím reagovala na situaci, která byla zcela zjevná pozorovatelům, tedy v tom smyslu, že dochází k navýšení migrace. Věděli jsme, že je na to potřeba reagovat urgentně. V říjnu roku 2013 jsme zaznamenali dvě tragédie u Lampedusy, u Malty. A tyto dvě tragédie asi uspíšily naše rozhodnutí s tím, že 18.10.2013 jsme potom spustili tuto operaci. Tato operace vycházela z premisy, že nestačí provádět humanitární činnost vyhledávání a záchrany životu, že se také musíme zabývat bezpečností na moři, bezpečností námořního provozu a že musíme bojovat proti trestné činnosti na moři. Já nebudu probírat celý geopolitický rámec a celé geopolitické pozadí této záležitosti, jenom jsem chtěl připomenout, byť to možná není úplně nezbytné, že 98% těchto přistěhovalců pochází opravdu ze zoufalých podmínek. To není žádný turistický výlet. Je to opravdu zoufalý čin. A nasedají na ta plavidla s tím, že s tím, že vědí, že třeba se vůbec nedostanou k břehu, než zaplatí další peníze. Tady vidíme migrační toky za rok 2012 zeleně. V květnu 2014 vidíme 2013 vidíme obrovský nárůst této červené. Italské námořnictvo muselo být připraveno reagovat na takový nárůst eh, přistěhovalců a mnozí byli přesvědčeni o tom, že v podstatě díky tady této misi se více lidí pustilo na moře. Ovšem, počet přistěhovalců závisí na několika faktorech. Za prvé, jak závažná je krize v různých oblastech Středomoří a Středozemní moře je obklíčeno krizovými zónami. A také to závisí na sezónách. Ano, je pravda, že ten počet dní, v rámci kterých je reálné pustit se do tohoto zoufalého činu, se snižuje. Takže doufáme, že se tím také sníží počet lidí, kteří podstupují toto riziko. Na dalším diapozitivu se pokusím připomenout, jak vypadala situace na začátku a na konci mise. Cílem této mise bylo zachránit lidi, kteří jsou v nebezpečí smrti. A zároveň také bojovat proti veškeré nelegální trestné činnosti na moři, ať už se jednalo o převaděčství nebo o jiné trestné činy, které mají dopad na bezpečnou plavbu. To jsou operace, do kterých se pouštíme i v jiných částech světa, třeba v Indickém oceánu se bojuje proti piráctví. Takže jenom velice stručně na dalším diapozitivu ukáži hlavní směry migračních toků. Původem je většinou východ a již, jich středozemí. Pochopitelně, že situace se mění podle toho, jaké je počasí a jaké dopravní prostředky jsou k dispozici. Snažíme se co nejrychleji identifikovat tyto lodi, a to proto, abychom mohli zasáhnout, než bude pozdě a hlavně, abychom nazbírali co nejvíce důkazů, které následně můžeme předložit soudním orgánům a požádat je o zásah. O zásah nejenom vůči převaděčům, ale eh, také vůči jejich předvoji. Tady vidíte všechny prostředky, které používáme. Je to v podstatě všechno, co máme na volné moři k dispozici. Jedná se tedy nejenom o velká plavidla, která mají obrovskou posádku, včetně lékařů, ale eh, těchto operací se také účastní technické prostředky, které mohou prohledávat, nebo jejichž pomocí je možné prohledávat i příběžní, při a, pobřežní zóny. Kromě toho se také používají helikoptéry a letadla, která umožňují identifikovat a, e, lodi ze vzduchu, ale také identifikovat osoby, které, pus, které páchají tuto trestnou činnost. Takže máme pět lodí, které jsou na moři v podstatě nepřetržitě, a potom v závislosti na eh, podmínkách, na proudu a na větru se může používat další technika. Vidíte, že co se týče rozsahu operací, tak to zasahuje opravdu až k Egyptu. Je to oblast, která je třikrát tak velká jako Sicílie, jenom abyste měli představu. Chceme-li, aby tyto mise byly úspěšné, tak je potřeba, aby spolupracovaly jednotlivé agentury a aby k tomu přispěly všechny členské státy a země. Jich se to týká. Potřebujeme dobrý systém pro výměnu informací, který je vícestupňový a při jehož používání je potřeba pochopitelně používat veškerá pravidla žádného zacházení s daty a navíc ta výměna často musí probíhat v reálném čase, tak abychom přesně věděli, kde se na moři co děje a co nás případně čeká. A také, aby nedošlo k různým přesahům oblastí, za které jsou zodpovědné různé složky. Kromě toho Kromě italského státu se účastní, ti, účastní této práce také nevládní organizace. Probíhají různé druhy kontrol, včetně kontrol biometrických, identifikačních a zdravotních. Tato spolupráce umožnila slušný úspěch těchto operací. A už nemáme moc času, tak se pustíme do dalšího diapozitivu, na kterém se vám pokusím vysvětlit, jak probíhají jednotlivé případy, jak se řeší jednotlivé případy. Od těch urgentních eh, zdravotních problémů, kde se prostě posílají helikoptery, aby evakuovali lidi, jejich životy v bezprostředním ohrožení. Kromě toho také probíhají mezinárodní konzultace, které mají zajistit, že, eh, mezi, že jak se na těch lodí mezi těmi migranty se neskrývá nějaká nebezpečná osoba. Takže takovéto kontroly probíhají už na moři. Ty operace můžou být jednodenní nebo klidně dvou či třídenní. A v podstatě v reálném čase policisté získávají výpovědi očitých svědků a na základě toho vlastně vědí, jaké trestné činy byly spáchány tím pokusem přestoupit italské hranice. Často to jsou lidé z různých etnických skupin, takže se no, může identifikovat jejich původ a můžeme zajistit, aby lidé, kteří jsou ve zvláště zranitelné situaci, dostali pomoc, kterou potřebují. Teď k výsledkům, alespoň v kostce. Za rok a měsíc jsme měli 439 akcí a podařilo se nám zachránit 5000 lidí v 99% případů to jsou lidé, kteří byli zadrženi ještě předtím, než dorazili na italské pobřeží. Kromě toho jsme zatkli 366 převaděčů, podařilo se nám zničit tři mezinárodní zločinecká spolčení, a jejich pachatelé jsou v tuto chvíli před soudem. Kromě toho se nám podařilo zachytit devět hlavních lodí, Použili jsme 32 lodí a kromě toho také jsme používali dvě ponorky. Navíc také eh, se snažíme sledovat situace na moři ze vzduchu, které nejsou to jenom lodě. Od samého začátku jsme viděli, že tato operace nevyřeší problém nelegální migrace. viděli jsme to pouze jako určité hašení poháru, požáru, jako určitou reakci na nouzovou situaci a snahu zabránit další ztrátě životu. A to je cíl, který se nám podařilo částečně dosáhnout. A paní Sola jasně říkala, paní Zoe jasně říkala, co je potřeba udělat já to nebudu opakovat. Nebo ani Mecola, pardon, říkala jasně, co je potřeba udělat. Já to nebudu opakovat. V každém případě tady vidíte eh, čísla lidí rozdělena podle etnik, náboženství a ras během operace Mare Nostrum. Všichni pracujeme na těchto operacích, které se týkají migrace, která konec konců není vůbec ničím novým v lidské historii. Nemáme s migrací jenom negativní zkušenosti, to by se určitě nedalo říci. Prostě uvědomme, uvědomme si, že řešíme problémy, které se můžou týkat eh, jiných členských států budoucnosti. Takže teď jenom krátké video k těmto operacím na moři.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 Thank you very much. Já vám děkuji. Mm, pane admirále Fofy. Další příspěvek eh, zazní od eh, Martina Ksureba a ředila a ředitele eh, záchranné stanice příbřežní pro přistěhovalce. Děkuji, pane předsedo, a děkuji výboru Libe za tuto příležitost. Já jsem tady jako zastupce občanské společnosti a občanů v Evropě i jinde. Jsem tady z jednoho jednoduchého důvodu. Myslíme si totiž, že ať se na okoliv nikdo si nezaslouží eh, zemřít na moři. Moam byla zřízena před celým eh, rokem eh, dvěma lidmi, hm, Chris, eh, Američan, Italka, a, tedy Američan a Marina Italka, se rozhodli zareagovat na specifickou výzvu, protože si opravdu myslí, že jako občané bychom neměli přihlížet k tomu, co se děje. Věří, že Evropa by měla eh, se chopit vedení. A domnívají se, že to, co se děje v Syrii, v Eritreji a v Libii, by neměla řešit pouze Evropa. Myslí si, že eh, tímto, na tyto krize musí reagovat celý eh, svět. Myslí si, že to je globální problém, který si žádá globální řešení. Pro nás bylo velice obtížné tohle eh, eh, zřídit a, a se řídí s tím dobře šli na konci roku 2013, drželi byli sami eh, na Lampeduze a užívali si dovolenou a viděli tam ploucí vestu záchranou a oni se protože to je v letě a ten kapitán jim řekl, no ten člověk už tady mezi námi asi není. A, a od této chvíle ehm, na, se tím začali zabývat. Bylo to tvrdé, protože víme, že do posud se jednalo o, o národní státy, zejména o příbřežní státy. Ale dokud budou lidé umírat na moři, tak pro nás bude místo. Měly by existovat i mm, státní ehm, subjekty, jako jsme my, jak říkala paní Mecola, Naším cílem je a bude, aby eh, nic jako MOAS nemuselo existovat. Takže až eh, nebudeme třeba, tak to bude znamenat, že jsme dosáhli svého cíle. Co to je MOAS? My jsme 43 eh, metrů dlouhá loď a jaká, jakákoliv jiná loď máme povinnost pomáhat Eh, eh, plavidlům v nouzi. Eh, rozdíl mezi námi a dalšími plavidly, kromě pobřežní hlídky a minulý rok Mare Nostrum, je, že naší misí není převážet lidi od A do B, nebo kontejner, ropu nebo potraviny, ale a přitom zachránit životy, když bude třeba. My jsme z tohle posledního udělali svou misi. Rozhodli jsme se eh, zachraňovat eh, životy na moři. Ten eh, život jsme zakoupili a opravili, nebo tu, tu jsme zakoupili a opravili s tímto cílem. Život je složitý. Nestačí ale mít srdce na pravém místě. Je třeba být profesionál připravený, protože provádění záchrany je poměrně složitá věc. Letos eh, jsme vypluli na moře eh, v neděli. Do 12 hodin jsme eh, od Římského záchranného centra pro koordinaci záchran dostali volání o pomoc a do 12 hodin jsme řešili velice složitou záchranu, na které se podívalo 369 lidí, z čeho 60 bylo mužů a z čehož asi 45 bylo dětí. Ano, a tedy provádění naší mise je obtížné, je třeba to dělat profesionálně. A je třeba poukázat na něco, co, nebo vytvořit něco, co doufáme, že je více inkluzivní a doufáme, že tímto se nám to podařilo. My neděláme jenom záchranu, používáme to Děláme to s velice sofistikovaně technologickým, používáme bezpilotní letouny. Ale dost, to bych chtěl zdůraznit, eh, jsme vytvořili eh, partnerství s eh, Lékaři bez hranic, protože myslíme, že na moři je třeba něco, co jde na rámec vyhledávání a záchrany. Teď máme plně vybavenou eh, kliniku, eh, obsazenou eh, lékaři bez hranic, která má dělat tedy péči po záchraně. Takže stejně tak, jako loni vyhledáváme, zachraňujeme, reagujeme na konkrétní vazby a kromě toho letos jsme měli tu potřebu zahájit řešení, tedy řešit tu potřebu lidí, které eh, zachráníme přímo eh, tam na začátku. Hovořil jsem s jedním z lékařů, eh, který pracuje pro lékaře bez hranice. A tato lékařka mi řekla něco, co mě okamžitě upoutalo. Říkala, že navzdory tomu chladu a tomu nadšení každý eh, několik hodin po tom, co eh, přijde k eh, nám na plavidlo, usne. A mm, se jich ptala, proč jste najednou začali usínat a oni velice jasně odpověděli a to něco vypovídá. Tohle byla ta první noc, kdy měli pocit, že mohou v bezpečí usnout po mnoha, mnoha, mnoha, mnoha měsících. Eh, koncepce operace je hm, poměrně jednoduchá. Než jsme to třídili, tak jsme se zabývali eh, tím, eh, co říkají úmluvy Unclosa a Solas. My dobře víme, co jsou povinnosti státu vlajky a, a jaká jsou, jaké jsou povinnosti eh, koordinačního centra pro záchranu. My stejně tak eh, víme, jaká je naše odpovědnost jako plavidla, a na které, eh, které může tedy být využito k záchraně. A děláme to v plné koordinaci se, záchrany, se střediskem koordinace záchrany. Minulý rok, když jsme vyplouvali z přístavu ve Valetě 25. tedy Eh, v srpna, tak jsme vyplouvali do neznámých vod. Někteří eh, pochybovali o našem odhodlání, někteří se pokoušeli eh, nás spoutat náš pokrok. Někteří de facto nevěřili tomu, co jsme se pokusili dosáhnout. Nicméně tyto obavy se rozplynuly protože za dva dny eh, jsme dostali eh, telefonát od římského telefona, uh, centra koordinačního a potom najednou tak bylo 60 dní našeho fungování, kdy jsme zachránili obrovský počet lidí. Nechci zacházet do podrobností našeho fungování, protože ale je to poměrně jednoduché. Máme konkrétní oblast, kde fungujeme Eh, například působíme velice eh, blízko u eh, tedy v ropného pole Bury, že podle Mare Nostrum fungujeme ještě více na jejich Pokoušíme se pomoci během prvních 12 hodin, kdy ten člun nebo to plavidlo opustí zemi. Protože pokud je poskytnuta pomoc, tak ta možnost toho, aby ti lidé, že ti lidé zemřou na moři, je, se zásadně snižuje. Minulý rok eh, to eh, bylo takové předběžné, dělali jsme 60 dní operace, jsou jsme byli 38 dní v terénu na moři, zachránili jsme 3000 lidí, z čeho 1462 jsme vzali na palubu. Eh, většinu jsme potom přeložili na plavidla Mare Nostrum eh, za koordinace římského, eh, římské operace, nebo římského centra Mare Nostrum. Já bych rád poděkoval, veřejně už jsme to dělali dříve, ale na tomto fóru bych rád poděkoval Mare Nostrum za to, co si myslíme, že byl cený příspěvek k zachraňování životu na moři. Někteří ti lidé byli vyloženi na Sicílii my samozřejmě fungujeme velice zvláštním způsobem. Spíše než aktivismus e, se snažíme e, e, dělat konkrétní akci. Místo toho, abychom chtěli vnucovat své pohledy, chceme inspirovat. Myslíme si, že cesta vpřed je, že pokud budeme spolupracovat, tak se nám podaří vypořádat se s tou eh, krizí právě pomocí spolupráce. Na tohle bych se rád eh, zaměřil. Teď několik minut. V současné době eh, provozujeme takové levné bezpilotní letouny, stejně jako loni Mare Nostrum. Jako soukromý subjekt ale to subjekt, který se spojil s eh, lékaři bez hranic a dalšími eh, subjekty občanské společnosti. Přinášíme něco nového eh, k stolu. Říkáme, že je tady možnost rozšířit rozsah záchranných operací a vyhledávacích. Používáme technologie k záchraně životů na moři. jsem hovořil o našem partnerství s Lékaři bez hranic. Je to prostě nová věc, eh, kterou eh, tady přinášíme ke stolu soukromí občané eh, se spojili s občanskou společností, se zástupci průmyslu a s dalšími přispěvateli takhle vydali signál. A ten signál je velice jednoduchý. Stejně jako Filipo říkal, Víme, že to naše řešení není řešení, to řešení je eh, v někde jinde proti eh, proudu v těch eh, transitních zemích, v cílových zemích. Nicméně pro ty, kdo cítí, že není žádná jiná možnost, než se pustit přes to zrádné středozemní moře, jsme k dispozici, abychom eh, omezili, zapadali ztrátám na životě přes moře. Víme, že ať eh, se stará o cokoliv předtím a potom, pokud tento člověk eh, utone na moři, tak všechno bude marné. A to je všechno. Mám tady pro vás jen dvouminutové video. Eh, které bych vám eh, ještě rád ukázal.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 David. you very much. Děkuji. Dalším řečníkem je profesor Filip Debrücke, eh, koordinátor sítě Odysseus a já vás požádám, abyste se pokusil držet svých 10 minut. Ano, samozřejmě, děkuji, pane předsedo. Já nemám žádné video, Jsem právník a když je člověk právník, který řeší problematiku žádostí o azyl a migrace, nemůžete spát kvůli jedné otázce. Jak je možné, že v Evropě se na jedné straně snažíme vybudovat společný systém azylového řízení, ale zároveň neexistuje žádný legální způsob, jak dorazit do místa, odkud můžete požádat o azyl. Já vím, že odpovědět na tuhle otázku z právnického pohledu je velmi těžké, protože my zápasíme s tím, jak, jakým obsahem naplnit tu myšlenku práva na azyl. Takže říkáme, že existuje právo požádat o azyl, právo jej získat, ale je vlastně velmi obtížné dorazit do bodu, odkud to můžete udělat. A členské státy se v některých eh, případech snaží zabránit migrantům, aby vůbec měli možnost požádat o azyl jinde, jako třeba ve středozemním moři, a musí zachraňovat holé životy. Tenhle vývoj trvá už několik let a jistě si také vzpomenete na celou řadu rozhodnutí závěru, které nebyly dostatečně implementovány, případně nepřinesly žádné výsledky. Kdo si pamatuje, k čemu došlo poté, co zahynuli první lidé u Lampaduzy. Kdo si pamatuje tedy to, že byla vytvořena, byl ten, vytvořen ten zvláštní tým, Euro, tým European Task Force? Na to jsme už zapomněli a znovu se pokoušíme o něco nového. Pokud jde o solidaritu, což je problematika, která si získává stále větší pozornost, a to i právníků, je třeba si uvědomit a zdůraznit, že jde o právní princip. Nejde jenom o věc hospodářskou nebo politickou, nejde o morální povinnost, je to přímo zákonný princip, což je naprosto evidentní podle článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie. A jak se budu snažit prokázat, tento princip je nedostatečně aplikován a my bychom i z toho měli vyvodit nějaké závěry. Pokud budeme opravdu vážně debatovat o solidaritě, měli bychom si říct, kolik druhů solidarity máme, tedy finanční distribuce peněz, fyzická distribuce lidí a solidarita v praxi, tedy redistribuce zdrojů. A ve chvíli, kdy hodnotíte to, čeho se podařilo dosáhnout na evropské úrovni, asi se nedá říct, že se neudělalo vůbec nic, ale dá se říct, že to nebylo dost. A na této úroveň politické debaty je velmi nízká. Mě rozčiluje, když slyším osoby ve vysokém postavení, jako jsou třeba ministři kteří ve svých vystoupeních uvádějí absolutní, nikoli relativní čísla. Jaký smysl má říkat, naše země přijela daleko víc eh, imigrantů než sousední země, když neberete v úvahu také velikost obou zemí a jejich hospodářskou situaci. Takže je potřeba, abychom opravdu zahájili debatu o podkladových údajích. A je k politování, že Evropská komise takováhle čísla nedává k dispozici a to už několik let. Samozřejmě mm, vyhodnotit, jaké povinnosti mají členské státy, není nic jednoduché. Bude to debata do jisté míry politizovaná, je třeba nastavit kritéria, ale když se podíváte na provedené studie, dospějete k víceméně stejnému Eh, závěru vidíte členské státy, které dělají víc, než je nezbytné, členské státy, které dělají něco a členské státy, které nedělají skoro nic. Tato debata se vede nejenom o kvotách, ale také o kapacitě. Je třeba si ověřit, že zdali země, které mají určitou kvotu, mají také kapacity k tomu, aby zvládly počty lidí, kteří jim byli přiděleni. A můžete se také ptát, i z pohledu země, jestli je třeba přeskoumávat dublinské nařízení. Poté, co Evropská komise řekla, že to je nemožné, což je dost zvláštní, protože Evropská komise je schopná nám nařídit, kolik ryb můžeme vylovit z moře, abychom neohrozili biologické zdroje, ale ve svých sděleních komise říká, že není možné eh, přeskoumat dublinské nařízení a najednou k tomu asi dojde. a myslím, že se dá čekat, že jedním ze závěrů tohoto přeskumu bude nutnost naprosto přebudovat celý systém. Samozřejmě problém je, jak to udělat. A proto, když jde o implementaci principu redistribuce osob, rád bych upozornil na materiál který zveřejnil ekonom Rapoport, se kterým spolupracuji v Itálii a který přišel s návš myšlenkou, jak stanovit kvóty a dát členským, eh, členským státům možnost s nimi eh, obchodovat. Protože tak by vlastně došlo k eh, sladění zájmu členských států s potřebami a zájmy uprchlíků. To je zajímavá myšlenka. A každopádně by asi bylo dobré tento návrh zkoumat vážně. A konečně, pokud jde o analýzu, nemůžeme omezovat debatu pouze na azylovou politiku, protože solidarita je globální téma a měla by zahrnovat minimálně problematiku externích hranic. Případ Itálie ukazuje naprosto jasně, že existuje návaznost z pohledu solidarity mezi tím, jak jsou střeženy hranice a jak běží azylové řízení. No a pak je to otázka, co dělat s Frontexem, jak budeme financovat jeho činnost. Nebo vůbec dáme Frontexu víc peněz a můžeme se to dovolit bez toho, že bychom Frontex transformovali na daleko integrovanější orgán, který se dne může stát orgánem Evropské pohraniční stráže. Já opravdu nemám dost času na to, abych dělal další hlubší analýzu, ale rád bych vás seznámil s hlavními závěry. A na závěr bych rád zmínil dva prvky. Za prvé, myslím si, že článek 80 smlouvy je porušován dochází k porušování evropské legislativy v tomto bodě. Není implementován dostatečně ze strany institucí a s kolegy na zasedání minulý týden jsme se dohodli, a všichni jsme byli právníci, že jde o evidentní porušení tohoto principu i v praxi. To příslušné ustanovení říká, že je třeba solidaritu implementovat do nejvyšší možné míry a my tedy z právního hlediska můžeme říci, že tento princip je významně porušován. A další prvek, který je evidentní, nic se neudělalo v oblasti dočasné ochrany. Tady máme k dispozici nástroje, které nám umožňují řešit krize. Tady máme nástroje, které by nám umožnily implementovat solidaritu, ale Evropská komise se nijak nesnažila tento mechanismus využít. A proto si myslím, že pokud se nic zásadního nestane v tomto nebo příštím týdnu a nebude implementováno, může Evropský parlament u Evropského soudního dvora žalovat komisi za nečinnost podobně jako tomu bylo v minulosti v některých případech. Samozřejmě není to nejlepší řešení, protože je to jenom právní cesta, ale já si myslím, že je to takové eh, opatření poslední záchrany. A ještě k tomu principu solidarity. Samozřejmě je to interní debata, já tady hovořím pouze o interní dimenzi, ale neměli bychom zapomínat, že existuje i externí dimenze. Nemůžeme se bavit o relokaci toho malého počtu eh, imigrantů, kteří dospějí do Evropské unie eh, s těmi obrovskými počty, v podstatě miliony lidí, kteří uvízli v Libanonu, v Turecku a v dalších zemích. Neměli bychom zapomínat že vlastně ve skutečnosti nepřijímáme v praxi příliš velké počty přistěhovalců v porovnání se situací v reálu. Děkuji. A nyní paní Konstantopolu, která je předsedkyní Helenského parlamentu a myslím, že je tady správný správná doba na to dát vám slovo, protože to je situace, kdyby se Národní parlamenty měly učit spolupracovat. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí být pozvána k tomu, abych oslovila váš výbor. Já osobně i helénský parlament považujeme váš výbor za zásadní. Při hledání směru, kterým se Evropa má ubírat. Výbor Libe nemůže opomenout toto důležité téma, které probíráme a nemůže si dovolit ignorovat problematiku migračních toků a uprchlíků, a to i z pohledu lidských práv já budu hovořit o základních lidských právech tak, jak vyplývají eh, z rezoluce, tedy právo na lidskou důstojnost, právo na život, zákaz mučení, ponižujícího nebo nelidského zacházení, ochranu osobních dat, právo na azyl, ochrana i v případě vyhoštění či vypovězení, právo na účinné opravné prostředky a právo na spravedlivý proces. Je třeba si uvědomit, že jsou to práva, která jsou jádrem našich aktivit a jsou to práva, která by měla být k dispozici každému jednotlivci, který žije nebo dorazí na evropskou půdu. A nyní budu hovořit svým rodným jazykem θέμα δεν μπορεί παρά να μας υπενθυμίζει ότι... Takže, děkuji ještě jednou za slovo. A chtěla jsem připomenout, že komplexní všestranný přístup k přistěhovalectví nemůže opomíjet příčiny migračních trendů. Protože lidé se stávají buď to uprchlíky, anebo obecně migranty, kvůli tomu, že třeba čelí válce, anebo že žijí pod diktaturou v nedemokratickém režimu, který omezuje jejich práva a svobody. Lidé také utíkají kvůli nesnesitelným životním podmínkám. Podmínkám, které prostě neumožňují důstojný život. Má země Řecko přijímá velké množství jak přistěhovalců, tak uprchlíků. Během posledních pěti let se ovšem Řecko také stalo zdrojovou zemí migrantů do jiných evropských zemí. A to z toho důvodu, že u nás probíhá e, zásadní krize. Je to skoro humanitární krize. A to prostě kvůli uh, pravidlům, která v Řecku nastavila trojka, která se týkají dluhové služby. Je potřeba připomenout, že stovky a tisíce slibných vědců mého věku či dokonce mladších prostě musí Řecko opustit a to z toho důvodu, že prostě nejsou z to zajistit si slušný život v Řecku. Ve své vlasti. To jsou věci, které je potřeba řešit, nad kterými je potřeba se zamýšlet, když už mluvíme o solidaritě. Protože solidarita to není něco, co se dá jenom vyčíslit. Solidarita to je přece velká hodnota a velký princip. A má-li tento princip být v praxi uplatňován, tak je potřeba, aby prostě se všem zajistil důstojný život. A během posledních let jsme zaznamenali ve středozemním moři a situaci, kdy tam v podstatě vzniká zbytov. A neomezujme se pouze na čísla. Přistupujme k tomu z lidského pohledu. Dívejme se na tyto uprchlíky jako na lidi. Pokud jste ochotní eh, vsadit v šanc život, tak tomu jsou prostě nějaké důvody. A můžeme si představit, že prostě když někdo dává v šanc svůj život na takovéto cestě, tak to dělá proto, že v původní zemi mu hrozilo něco podobného. Došlo eh, i konec konců v Jadranu k velkému lodnímu neštěstí přes Vánoce a řekové se v podstatě dívali v televizi minutu po minutě, jak to vypadá, když se někdo topí ve studeném moři. Takže řečtí občané opravdu viděli na televizních obrazovkách, jak vypadají poslední vteřiny lidí, které prostě neznáme, které jsme nikdy neviděli a které se utopily ve středozemním moři. Já si myslím, že je potřeba dát uprchlíkům a migrantům nějaký hlas. 21. března 2015 řecký parlament otevřel své brány skupinám přistěhovalců a také organizací, které, organizacím, které bojují proti rasismu. Zorganizovali jsme otevřenou diskusi, která navíc byla naživo vysílána v parlamentní televizi. A myslím si, že tato diskuse byla velice užitečná. A to v tom smyslu, že nám pomohla trochu oddemonizovat eh, migraci. Myslím, že lidé už se teď nedívají do takové míry jako předtím na migraci jako na hrozbu. Během Mezinárodního dne žen jsme si připomínali uh, osud jedné 19-leté Syřanky, která obrovsky dlouhou dobu bojovala eh, na moři o život a navíc měla na koleně dvě děti. Navíc nebyly její. Jedno dítě bohužel zemřelo, druhé se podařilo zachránit. To je dívka, která je skutečně eh, živou hrdinkou a je také důkazem toho, že že lidská práva a humanitární právo se v tuto chvíli dostávají pod tlak. A my, jako poslanci, na sebe musíme vzít odpovědnost. Nemůžeme diskutovat pouze o technických otázkách. Jsme zástupci národa, jsme zástupci lidí a proto musíme hovořit lidským jazykem, a humanitárním způsobem. Já si myslím, že prostě tady není prostor pro černý humor, který občas zní z úst uh, zástupců vlád. Objevilo se to i u nás, zazněla tam různá prohlášení, třeba tam někdo říkal, že bychom měli eh, vytvořit operaci Zeus, která by se zbavila nelegálních migrantů u nás a to jsou prostě připomínky, které opravdu nemají ve veřejném diskursu místo. Protože naše právo, teda eh, postoj těch lidí, kteří hovoří o evropské tvrzi a o tvrdé linii Eh, patří silám, které jsou poráženy. V žádném případě nejsme žádnou tvrzí, která by byla zamčena. Jenom ještě k tomu chci říci, že eh, bohužel takováto retorika vedla k posilování rasismu a xenofobie. A proto my v národních parlamentech i vy tady v Evropském parlamentu eh, máme povinnost eh, přinášet takové iniciativy, které by se postaraly o to, že my, jakožto zástupci evropských občanů, se budeme, eh, se budeme moci těšit z takovýchto iniciativ. Já vím, že si můžeme ukazovat filmy, jako jsme tady viděli před chvíli, ale myslím si, že především bude potřeba z toho ukázat, že jsme něčeho skutečně dosáhli. Že jsme něco udělali proto, aby, byl, aby, jinde, nebyl narušován, aby jinde nebyly narušovány zásady pravního státu, ale lidská práva. Naším cílem by, bylo, by mělo být vykořenit eh, extrémní případy nespravedlnosti. Nemůžeme připustit to, aby Evropa přestala být eh, domovem lidskosti a aby se stala místem, kde umírají a trpí lidé jinot. Dámy a pánové, iniciativy, které již probíhají, iniciativy, které byly v prosince roku 2014 konec konců předloženy Evropským parlamentem, kromě toho máme také usnesení Rady Evropy a máme také deklaraci eh, předsedu parlamentu členských států. Ale u slov to nemůže skončit. Slova to je jenom první krok. Poslanci a poslankyně by se měli cítit povinováni vůči svým voličům v tom smyslu, že by neměli jenom apelovat eh, na spravedlnost a na spravedlivé rozdělování migrantů v Evropě. Prostě musíme volat potom, aby byly dodržovány podepsané smlouvy. Musíme si trvat na tom, že musí být naplňovány přijaté závazky, tak aby Evropa se stala místem, kde každá lidská žitost, eh, bytost eh, dosáhne na svá práva. Thank you very much. Um... Děkuji. Trvalo to trochu déle, takže máme půl hodiny na vystoupení poslanců, eh, což mohou být i otázky. Takže se musíme zarezervovat ještě nějaký čas na odpovědi. Já tedy nyní dávám slovo všem poslancům, kteří jsou buď zpravodaji, stínovými zpravodaji nebo koordinátory. A pak i sedmi dalším členům. To znamená, že máte zhruba minutu na svoje vystoupení. Já na vás tedy apeluji, abyste se snažili tento limit udržet a soustředili se na to, co je nejdůležitější. Začínáme panem Mecola za EPP. Já se omlouvám, že jsem hovořila déle původně. Taková rychlá připomínka k takzvanému programu, který Evropská komise za pár dní zveřejní a my o tom potom budeme debatovat ve Štrasburku. Je důležité, aby všechno, co bude řečeno dneska a také v tom mezidobí mezi dneškem a Štrasburkem, bylo zapracováno do programu, který je opravdu použitelný. Pro naše občany je největším zklamáním, pokud přijdeme s programem, který nebude dostatečný nebo dostatečně konkrétní nemůžeme eh, si dovolit jen mluvit. A tím končím, aby ostatní měli prostor. A děkuji všem řečníkům. A děkuji a nyní a eh, paní Kinga z SMP. Ano, děkuji. Mám dvě stručné otázky. Na základě toho, co jsme slyšeli od celé řady politiků, to vypadá, jako kdyby sice chtěli přispět k záchranným operacím, ale nejsou ochotni přijmout přistěhovalce ve svých vlastních zemích. Čili jaké právní principy jsou v takovémhle případě porušovány, a to je otázka na právníka, a potom na pana admirála, Existují nějaké další závazky, kromě těch morálních, které jsou porušovány? Existuje tedy mm, nejenom právo na moře. A můžete mi také říci, kam přesně ty lidi, kteří jsou zachráněni, přemysťujete? První stínový Zpravodaj na mém seznamu je paní Wikström. Děkuji. Vážení kolegové, profesor Debrika řekl, že společný evropský azylový systém vlastně není společný pokud jsem se tedy jeho prohlášení správně interpretovala. A já souhlasím, šest členských států dnes přijímá 80 všech žadatelů o azyl v Evropské unii. A abychom vybudovali skutečně společný systém, je třeba mít opravdu centralizovaný systém, který bude společný pro všechny členské státy. I v tom smyslu, že nenecháme uh, jednotlivé členské státy, aby se s touto problematikou potýkaly osamoceně, jako třeba Malta nebo Itálie. A je také třeba odstranit rozdíly v zacházení nebo v přístupu k uprchlíku mezi členskými státy. Já jsem si přeskoumávala dublinské nařízení a to i v kontextu tedy eh, legislativního návrhu k právní ochraně nezletilých bez doprovodu který jsme dnes odsouhlasili. A pokud jde o nový princip, který nahrazuje dublinské nařízení přístupu k uprchlíkům z pohledu toho, kde vstoupí na evropskou půdu. Tady bych ráda slyšela od pana profesora, jak tedy nastavit závažnou kvótu, jednak tedy jsou to ty kvantitativní údaje jako počet obyvatel dané země, HDP a tak dále, ale měly by být i kvalitativní, jako třeba jazyk, tradice, kultura, rodinné vazby a podobně. Rozšíření mandátu EASO by umožnilo této agentuře eh, zpracovávat žádosti o azyl na základě nového systému distribuce žadatelů. a bylo by také možné tedy lépe finančně a technicky podpořit členské státy, které tedy čelí největšímu tlaku. My jsme už tedy si všimli, že byl přeskoumáván článek 80 jako právní základ přístupu k imigraci. A to je tedy třeba ten závěr, ke kterému se dostalo třeba zdůraznit. Článek 80 je použitelný. Pak je třeba také řešit problematiku přesídlení. Jak víme dnes, 15 členských států se účastní programu pro přesídlení zpravovaného UNHCR, ale některé z nich berou jenom pár lidí. Je tedy důležité, aby to břemeno bylo rozloženo rovnoměrně, jinak nemůžeme hovořit o společné Evropě. Také se tedy ještě otázka na pana profesora De Brucker. Jak si myslíte, že by měl být upraven mandát Frontexu tak, aby naše záchranné operace eh, na v mezinárodních vodách mohly být efektivnější. Já bych měla ještě tisíce otázek, ale omezím se na toto. A to už jste stejně třikrát překročil překročila řečnický limit. A já apeluji na zbytek řečníků, aby se opravdu drželi tedy vymezeného limitu. Barbara Spinelli. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat zástupkyni řeckého parlamentu za to, že tedy také odsoudila existenci té opevněné Evropy v uvozovkách. Mám otázku na pana admirála. Vy jste řekla, že operace Mare Nostrum by vlastně a její efektivita by vlastně neměla být takovým faktorem, který přiláká další vlny přistěhovalců. A proto si říkám, nebylo by tedy efektivnější místo těchto obav vyhlásit přímou válku pašerákům s lidmi, protože ti jsou hlavně zodpovědní za krizovou situaci nejde jenom o to, že efektivita záchranných operací může zvyšovat atraktivitu této cesty. A myslím, že ani tedy obavy ze ztráty života eh, tyto lidi neodradí od toho, aby se vydali eh, na cestu, protože tedy země, ze kterých pocházejí, a to platí třeba o Egyptu, jsou proslulé porušováním základních lidských práv. Nyní tedy zástupce zelených. Děkuji. Jestliže hovoříme o holistickém přístupu k migraci, neměli bychom hovořit jen o záždech, které jsou krátkodobé a kutní. Měli bychom se věnovat této problematice i z dlouhodobého hlediska. Musíme řešit i problematiku řešení konfliktu a podobně. Jedna z věcí, které by pomohly zkrátko i dlouhodobého hlediska, by bylo mít tedy jasná pravidla, například vydávat takzvaná humanitární víza. Na národní úrovni tuto možnost máme, ale není využívána. A to je například jedno tedy z takových rychlých řešení. A jedna problematika, která mě zvláště zajímá, je řešení, které našla rada. Řešila totiž možnost vojenské intervence v zemích, jako je Libie, kde by tedy armáda potopila plavidla pašeráku předtím, než se vydají na moře. Co si o tom myslí pan admirál? Mně to připadá jako naprosto absurdní nápad, který vlastně tu skutečnou zodpovědnost eh, zavádí někam úplně jinam. Děkuji. Nyní Ignacio Koras, eh, FTD, prosím. Koral se jmenuje, pardon, omlouvám se. Mám jenom chviličku, a musím říct, že je strašně těžké to, co člověk chce říci, vyjádřit během minuty. Takže jenom velice stručně. Já mám za to, že můžeme přistupovat poměrně pozitivně k tomu, že Evropský parlament eh, byl schopen připravit tuto zprávu, která je konstruktivní. Kromě toho jsme také měli pozitivní usnesení přijaté minulý týden. Návrh komise nemusí být úplně špatný. Mně se zdálo, že když vystupoval Juncker, tak zněl jako někdo z GUE spíš než CPP. A to bylo z mého pohledu pozitivní. Ne tedy úplně, máte pravdu, ale, ale alespoň částečně. Takže um, ehm, a hlavní kompetence mají v rukou členské státy a potažmo rada. Rada říká, že se nejedná jenom o jednotlivou naléhavou katastrofu, ale že se jedná o období exodu. A proto je potřeba reagovat nejenom na nějaké nouzové situace najednou, a konec konců je potřeba připomenout, že neprodloužili mandát Tritonu. A mám pocit, že úplně se ani nezabývají otázkou budoucnosti. Protože pokud opravdu dochází k nějakým dlouhodobějším trendům, tak s s má potřeba začít něco dělat hned. Nejde jenom o to vytvářet nějaké hospodářské programy pro rozvojové země. Musíme se podívat také na svou mezinárodní politiku a doladit ji. Jakožto Evropská unie. Děkuji. Také děkuji a nyní koordinátor EFTD Laura Ferrara, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co říkal pan Koral. Pan profesor Bruckner správně řekl, že máme nejenom morální závazek, ale také právní závazek, protože konec konců existuje článek 80. Často se hovoří o spolupráci. Často se hovoří o solidaritě ale na druhou stranu se také často tento článek 80 ignoruje a porušuje. Teď zdá se, že v podstatě se všichni soustředují jenom na čísla a zapomínají na to, že se jedná o lidské bytosti, které umírají na moři. Prostě mám pocit, že ztrácíme spoustu času, který by se dal využít k vytváření konkrétních návrhů. Myslím, že jsme se v tom trochu ztratili a že probíhají neužitečné diskuse, které častěji vedou ještě k větší frustraci. A vznikají z nich eh, návrhy, které jsou neproveditelné a které jsou potom v radě blokované. Pan předseda Juncker na posledním plenárním zasedání hovořil o změně dublinského nařízení a hovořil o, o zabránění vstupu do Evropské unie. No co to má společného se solidaritou? Bez konkrétních akcí nemůže fungovat spolupráce. Děkuji. A nyní začne Ana Gomez, jak mezi dalšími poslanci na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si četla rozhovory s převaděči v Libii. Nejsou to jenom občané Libie a všichni říkají, že Evropská unie jim vydělává peníze tím, že neumožňuje legální cesty přistěhovalectví. Takže to si myslím, že je první věc, kterou musíme poradit tím. Aby existovaly legální způsoby přistěhovalectví, protože jenom tak odebereme zisky zisky převaděčům a obchodníkům s lidmi. Samozřejmě, samozřejmě, že je potřeba se rozdělit zátěž přicházejících migrantů a uprchlíků. Samozřejmě musíme také chápat, že humanitární víza se mají prostě používat, nemají jenom existovat potenciálně. Já to opravdu vidím jako urgentní situaci, protože si myslím, že tady jde o naši důvěryhodnost. A že prostě musíme chci trvat na tom, abychom měli operaci, společnou operaci eh, v Středomoří. Máme pochopitelně eh, námořnictvo, které to dělá, třeba to italské, mají na to prostředky. Tak je prostě neuvěřitelné, že nasadíme tyto jednotky do Indického oceánu, aby bojovali proti pirátům a nenasadíme je do Středomoří, aby zachraňovali lidi. Teď to jsou přece první místa, kde takovéto operace mají probíhat a potom je potřeba bojovat s převaděči. Frontex dokonce ani nemá mandát je chytit, to je neuvěřitelné. Rada vůbec ani se nezamyslela nad tím, že by jim k tomu dala pravomoci. Ano, ničit lodi, ale ne tak, jako si to představovali oni. Závěry rady nejdou dostatečně daleko. Souhlasím s profesorem Debrukrem, že rada a komise porušují zásadu solidarity. A nedostatek solidarity nevidíme jenom tady, vidíme ho i jinde. Mnohé vlády, včetně mé, se prostě vymlouvají a určitě by mohly eh, pomoci přistěhovalcům a uprchlíkům lépe. Všichni říkají, nemůžeme si to dovolit. Mně se prostě zdá, že potřebujeme nový přístup založený na solidaritě a potřebujeme, aby se někdo postavil do čela. A aby se díval takovýto člověk, který je v čele a na věci v dlouhodobém horizontu. Potřebujeme omladit svou populaci a neměli bychom se tedy jenom držet eh, eh, populistic, těch nejvíce populistických prohlášení o této hrozné krizi. A také se chci zeptat eh, pana Fofiho, vy jste hovořil o 364 zajatých převaděčích. To bylo podle italského práva, že jo? Proč to nešlo podle evropského práva? Proč to nemohli dělat evropské síly? Konec konců u pirátů v Indickém oceáně to jde? Děkuji. A paní Levodalom Bonefa. Děkuji mnohokrát, já mám jenom velice rychlou otázku na pana Fofiho. Po diskusích, které probíhaly mezi členskými státy, by mě zajímalo, jestli také probíhaly diskuse s námořními sbory jiných zemí, tak aby mohli společně pracovat. Především třeba i co se týče realizace humanitárních víc. Možná ne zítra, ale pozítří. Je otázka, jestli by třeba se nedalo zajet přímo pro ty žadatele o azyl do jejich země původu, tak aby se nestavili, aby nenastupovali na ty lodě hrozné, které jsme viděli. Děkuji. Také děkuji. A nyní pan Kirkos. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl přivítat paní Konstant Topulu. Já také patřím mezi lidi, že humanitární krize v Řecku nebyla eh, způsobená trojkou, ale selhaným státem a klientetismem. Nicméně nechci tím zhazovat váš velmi zajímavý projev. Mnozí hovoří o Frontexu. My jsme chtěli strojnásobit eh, jejich rozpočet, tak aby se posílila koordinace národních sil, ale také aby mohli vést operace pro výzkum a Eh, teda pardon, eh, hledání a, a zachraňování lidí. Jak se staví vaše vláda k této otázce navýšení rozpočtu Frontexu? Děkuji. Nyní pan Radev. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jakožto bulharský europoslanec musím říci, že naše země čelí velkému migračnímu a uprchlickému tlaku a já jsem vždy volal po solidaritě a potom, aby všechny evropské státy se rozdělily o tyto počty uprchlíků. A proto jsem rád, že Evropská rada se rozhodla o určitých krocích, které mají proběhnout brzy v oblasti přesídlování těchto migrantů do jiných evropských zemí, než eh, do těch, eh, kterými se dostali do Evropy. Doufám, že Evropská komise se tím bude zabývat, že to zahrne do migračního programu, který má být přijat 30. května a že to také bude v budoucí zprávě Evropského parlamentu. Doufám, že tato zpráva se nebude zabývat pouze jedním regionem, středomozím, ale že se bude zabývat všemi vnějšími hranicemi Evropské unie. Protože jinak prostě se přesunou převaděči jinam, třeba na východní hranici, na druhé straně Černého moře. A konec konců už vidíme signály toho, že se to děje. Následně tedy opatření musí zahrnovat všechny členské státy. Nyní má slovo paní Post na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. A řada předchozích vystupujících položila stejnou otázku, jako jsem chtěla položit já. Takže mi zbývá už otázka pouze jedna. A to na italské námořnictvo. Mě by zajímalo, jestli jste narazili na nějaké soukromé organizace, které by se tím zabývaly a pokud ano, tak jaký jste z toho měli pocit? Bylo to pozitivní nebo spíše ne? jestli tedy existují nějaké soukromé organizace, které také zachraňují životy. A pokud ano, tak pletli se vám spíše do práce nebo vám pomáhali. Je možné třeba v této oblasti udělat více? Tak, abychom prostě sloučili síly a všichni akceschopní spolupracovali? Byly v této oblasti nějaké problémy třeba s koordinací? A navíc, jak byste vyhodnotili své dosavadní zkušenosti v této oblasti a co my se z toho můžeme naučit, tak abychom následně se mohli snažit ovlivnit radu a komisi? Já si myslím, že je potřeba se soustředit na boj s převaděči. Ale na druhou stranu se nesoustředit pouze na to. Děkuji, nyní má slovo paní Pjok na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také vystupujícím za jasné rozlišování mezi operacemi kontroly hranic nebo ostravy hranic a zachraňování životu. A já si myslím, že je velice důležité, aby tento parlament a tento výbor trval na tom, aby rada už nikdy nepředkládala tak eh, ostudné závěry jako minule. Prostě zdá se, že tady jsou ti, kteří se chtějí soustředit eh, na boj s eh, převaděči a na ochranu eh, hranic a že chtějí posílit eh, Super Frontex a potom jsou ti ostatní, kteří si myslí, že to je hlavně o solidaritě. A když se hovoří o solidaritě mezi členskými státy, tak si říkám, že prostě solidarita by měla být s lidmi, kteří utíkají před válkou a konfliktem, že bychom neměli hovořit jenom o solidaritě mezi členskými státy. Jde tady o záchranu životu a potom poskytnutí ochrany. Evropské zdroje by měly být směřovány sem. Takže děkuji těm, kteří hovořili o solidaritě jinak. A to smysluplně. Děkuji. A já jsem ze Švédska a říkám své vládě, aby se neschovávala za těch dalších 27 států. Aby řekla, co oni můžou udělat pro to, aby zachránili životy. Možná by třeba měli podporovat Marenostrum. Prostě oni uvedli ukázali příklad, teď je potřeba se připojili ostatní. Děkuji. Nyní pan Majer, paní Majer na jednu minutu, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Všichni tady víme, že eh, jednou musí skončit ty tragédie, které se dějí ve středozemí, ve středomoří. Eh, já doufám, že se to podaří. Eh, já si myslím, že stávající systém a nové eh, návrhy akorát povedou k tomu, eh, že tady budeme mít více legálních emigrantů, kteří se pokouší, pokusí se dostat k, do Evropy a akorát to povede k více mrtvým. Musíme tady mít efektivní systém zachycování emigrantů v regionu a také jejich zpětného odesílání zpět. V roce 2014 eh, eh, komerční eh, lodě přivezly 40 tisíc lidí. Nepředstavuje to obrovskou, obrovské riziko pro bezpečnost posádky a pro mm, náklady pro tyto přepravce, které ty lodě pře provozují. Winberg. Děkuji, nyní má slovo paní Winberg. Tak, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla říci, že ty katastrofy jsou opravdu příšerné, na tom se asi všichni zhodneme. Všichni máme jinou představu možná o tom, jak se ta situace má vyřešit. Hovoříme o solidaritě a musím říci, že jsem z toho trochu zklamaná, protože zatím se tady moc nehovořilo o tom, že je potřeba pomoci třeba lidem v uprchlických táborech v zemích původu. To by mohlo pomoci. A mám ještě otázku týkající se Frontexu. Já jsem před pár týdny byla ve Frontexu v Itálii a měla jsem pocit, že oni mají bojovat s nelegální činností na vnější hranici. Přičemž se zdá, že 80% svého času stejně věnují záchranným akcím. A jak to potom vypadá s převaděčstvím a e, třeba s pašováním drog? Teď to přece musí mít dopad na to, že se zabývají něčím jiným. Spojené království a Francie navrhly, že třeba by se dali poslat vojenské lodě pod mandátem OSN, které by bojovaly se sítěmi převaděčů. Ale zdá se, že ostatní k tomu přistupují daleko licoměrněji. Děkuji. A nyní pan Čechovský, prosím. Thank you very much, Chair. I can speak about... Děkuji, pane předsedo. Můžu hovořit o řešení. Především otázka, co se děje s lidmi, kteří azyl nezískají. Kam je vracíme? Kam tyto lidi dál, dál putují? Zajímá se o to někdo? Na těch záběrech bylo vidět, a já mám informace o tom, že většinou lidi dají veškeré svoje peníze. Často um, lidé z Eritreji nebo z jiných oblastí, třeba z Líbie, přijdou o, o veškerý svůj majetek a tyto lidé potom, když přijdou do Evropy, tak nesplňují ten status um, azylanta nebo uprchlíka. Když je vrátíme zpět, víme, co se s těmi lidmi děje. A chci eh, říct, Eh, poslední otázka, kterou mám na vás, a to je především na pana Brujk, eh, Brujkera, eh, je otázka, vy jste hovořil o tom, že bychom lidi, lidem měli dát možnost ehm, se dostat legálně na území Evropské unie, požádat o azyl. Jak je to z hlediska práva? Dá se vůbec takováhle možnost eh, nějakým způsobem, eh, nějakým způsobem legalizovat? Máme zřídit nějakou kancelář na území eh, těch nejproblematičtějších států? Nebo jak by to konkrétně mělo vypadat? Děkuji. Děkuji. Um, next speaker is Mr. Jurek. One... Děkuji. Nyní pan Jurek na jednu minutu. Děkuji, paní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My hodně hovoříme o důsledcích a málo o příčinách tohoto dramatu. Bez občanské války v Sýrii a v Libii bychom těch lidských dramat měli podstatně méně. Takže do budoucnosti, pokud nechceme, aby se zmnožovaly tyto tragédie, tak když příště budeme zvedat ruce a za destabilizaci v Egyptě nebo v jiné zemi, kde může propuknout občanská válka, tak se na chvíli zamysleme nad tím, jaké to bude mít dopady, to naše rozhodnutí. Rozhodnutí o těchto aktech, které prostě mají své širší dopady. Teď k tomu, co říkal pan poslanec Meyer. Pokud budeme působit dojmem, že Evropa může přijmout neomezený počet migrantů, tak jejich počet bude narůstat. A teď bych ještě rád apeloval na umírněnost. Já si myslím, že potřebujeme více soucitu a já v každém případě a, velmi uznávám práci lidí, kteří pracují takto na moři a zachraňují. Ale prosím, když my jsme třeba přijímali tisíc lidí s Putinem masakrovaného Čečenska, tak jako se ten imperativní tón moc neobjevoval, že je potřeba pomoci Polsku. Na, naopak jsou země, které spíše spolupracují se spravodajskými službami Ruska. Uh, last but not least. A v neposlední řadě eh, tady mám pana Deprého. Minutu. Uh, merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Především chci říci, že se mi velmi líbilo vystoupení pana admirála Fofiho, které bylo humanitární a přitom velmi střídné. Co v tuto chvíli dělá flotela, co se týče operace Frontexu? Máte expertízu, ta expertíza se teď používá, jak je to všechno zorganizováno? A za druhé, úplně souhlasím s tím, co říkala Cecilia Wikström, která bohužel odešla, o nutnosti integrovaného systému posuzování žádostí o azyl. A chtěl bych se zeptat také pana Breakera. Pokud lidé nemají umírat, než se dostanou Eh, na místo, kde můžou požádat o, o azyl, tak je potřeba zajistit, aby neumřeli na tom moře. Jak to udělat? A potom mám otázku, proč Evropská komise a členské státy k tomu přistupují tak zdrženlivě? Proč nechtějí používat opatření, které už existuje, a to dočasná ochrana? To si myslím, že by vyřešilo spoustu problémů. Konkrétně třeba to rozdělení lidí, kteří přicházejí pod tímto pod tímto titulem. Thank you. Děkuji vám. Tolik tedy uh, otázky poslanců a nyní předám zase slovo uh, řečníkům. Každému zhruba na tři minuty, aby uh, to uzavřeli odpověděli alespoň na některé otázky. Vím, že na všechny třeba nedojde. Hmm, teď to uděláme v eh, opráceném podání, takže eh, požádám paní Konstantopulu, aby eh, začala. Děkuji vám. Já myslím, mm, že je zřejmé, že to musíme dělat víc. V řadě příspěvků mm, jsem tady zaslechla poměrně kritické eh, názory na adresu exekutivy. Ale eh, ráda bych, abychom všichni jednali. Zákonodárci eh, v tomto také mají svou roli a mohou aktivně přicházet s iniciativami, které budou na ochranu hodnot a práv která nejenom stojí za ochranou, ale které je nutno chránit. Pokud jde o evropskou pevnost, pevnost Evropa, tak bych řekl, že se nejedná jenom o politický hmm, politickou záležitost, ale o, o praktické ponaučení. Eh, pevnost Evropa selhala. A, a ta logika, že se nám snad jako podaří postavit eh, hranice, obránit, obrnit hranice a, a eh, nechci tady hovořit o ochraně, protože eh, to potom znamená, že bychom se chránili před nějakou hrozbou a, a považovali uprchlíky a, a žadatele o azyl za hrozbu tak eh, myslím, že celá ta, logika je eh, zvrácená. Potom, eh, pokud jde o stanovisko vlád k Frontextu, tak bych pana Kegopa a ráda upozornila, že tady máme dělbu moci a já jsem předsedkyně parlamentu, takže nemohu odpovídat za otázku, na otázku, na kterou, která mm, je adresována vládě. Je každopádně zřejmé, že zákonodárci by měli být velice citliví eh, na otázky vyplývající z porušování eh, práva lidských práv během eh, těch takzvaných pozorovacích operací. V Řecku jsme měli velice traumatické příklady, kdy Tady byli lidi, lidé, kteří utopili se ve farmakonisi, když eh, při záchranné operaci údajně byla převržena jejich eh, loď. Ale potom se ukázalo, že eh, šlo v zásadě o porušení námořního práva a veřejného práva, které s tím souvisí. A my bychom měli vytvořit eh, jako parlamenty nějaký monitorovací postup pro eh, sledování ochrany lidských práv. Potom k těm uprchlickým táborům. To si myslím, že bylo velice vhodné. K tomu jsme toho neřekli dost. tomu eh, takzvanému postupu eh, pro eh, přenechávání nebo pro strpění uprchlíků. Já si myslím, že to je takový jakoby černý humor, jak už jsem říkala. Uprchlické tábory, které plní všechny charakteristiky koncentračních táborů s minimálními hygienickými, eh, minimálním hygienickým zázemím a eh, de facto žádnými lidskými právy pro eh, jejich osvědenstvo. To pod koberec nezameteme. A potom ještě závěrem bych se připojila k tomu, co říkala tady švédská poslankyně. Ano. Solidarita má být eh, tady s těmi, eh, kdo eh, ji potřebují a měla by být naplněna příslušným obsahem a stát, který považuje lidská práva za svou hodnotu, by měl aktivně solidaritu prokazovat nejenom vůči lidem, ale také vůči eh, jiným členským státům a jejich obyvatelům. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, profesor eh, Debrajker. Na no, tři minuty. Děkuji vám. Já samozřejmě zareaguji velice stručně. Zaprvé, si myslím, že musím mít na paměti, že solidarita je opravdu povinností podle evropského práva, ale bohužel ne podle mezinárodního práva, pokud eh, se nejedná o například právo životního prostředí. Ale v mezinárodním právu námořním neexistuje žádné eh, závazné pravidlo, které by eh, zakládalo solidaritu mezi státy. Proto například navracení nebo zpětné usídlování není nic povinného. evropském právu podle článku 80 taková povinnost existuje, ale eh, nechává se určitý volný prostor Unii ohledně toho, jak toto provést. Nelze říci, že na základě článku 80 by všechny členské státy měly přijímat eh, žadatele o azyl. Některé jiné členské státy se například mohou eh, rozhodnout pomocí jiným způsobem, třeba platit Pokud jde o společný evropský azylový systém, tak za prvé si myslím, že je nezbytné mít na paměti, že to není omezeno na legislativu. Dobré chápání legislativy musí doprovázet implementace a spolupráce například s prostřednictvím EASO, financování a v rámci solidarity a určitý externí rozměr. A to, myslím, není vždycky jasné, protože lidé někdy předstírají nebo si myslí, že po přijetí legislativy bude existovat společný azylový systém. Tak tomu nebude. Měli bychom se posunout k centralizovanějšímu systému? Ano, určitě. Jsme schopni toho udělat, toho dosáhnout rychle? Obávám se, že nikoli. My jsme už přišli eh, s eh, kolegy eh, ze sítě Odysseus ve zprávě pro Evropský parlament v roce 2010 s několika návrhy a jeden z nich například byl, abychom posílili mandát EASO tím, že mu dáme pravomoci dávat členským státům správní pokyny, kterých se budou muset držet, pokud nebudou schopné jasně a racionálně vysvětlit, proč to nehodlají udělat. Nebo proč to nemohou udělat. A tohle eh, by podlehalo soudní kontrole. Myslím, že by bylo velice zajímavé eh, vyhodnotit eh, EASO. Ale já vám také položím otázku. Hodnocení EASO bude provádět soukromá firma, nikoli EASO samotné. A já si kladu otázku, jestli to je v souladu eh, se článkem 70 eh, smlouvy, které, eh, který požaduje nezávislé a objektivní hodnocení. Pokud je o mandát Frontexu, tak tam by bylo určitě dobré vyjasnit některé body, aby to bylo jasné, ale není to nepostradatelné. Už teď Frontex musí dělat vyhledávání a záchranu. Jakákoliv zachycovací mise se automaticky eh, podle práva stává záchranou, podle námořního práva stává eh, záchranou a vyhledávací misí. Potom eh, dále je tady otázka formulační. O, pokud je o právních, právní cesty k azylu, nikoli o právní cesty k migraci. Takže existuje nějaká právní povinnost vytvořit právní Eh, cestu k azylu? To je kontroverzní otázka a neexistuje na ní mezi právníky žádná schoda. Ženevská úmluva, ať se vám to líbí nebo ne, je velice dobrá smlouva o uprchlících. Musíme mít na paměti, ale nikoli o žadatelích o azyl. A jedno z nejlepších řešení, a neexistuje žádné univerzální řešení, je eh, přesídlení a ne humanitární víza protože nevím, jak by humanitární agentury měly eh, řešit vysoký eh, počet eh, žádostí. UNHCR je zvyklá na vysoké počty lidí žádajících o zpětné usídlení, tedy toto přesídlení do původní vlasti. Proč se nepoužívá často toto? Komise se bojí efektu, kterému se říká diapeldér. A potom je tady také otázka implementace solidarity. Některé členské státy se domnívají, eh, že když budeme solidární, tak budeme odměňovat ty, kteří neplní svoji povinnost. Nakonec tady vždycky máme otázku o odpovědnosti. A já bych tady měl otázku na parlament, protože tak trochu mi nejsou jasné ty závěry rady, které v bodu 3 říkají, že chtějí bojovat s převaděči podle mezinárodního práva. Já nevím, proč eh, eh, se tam eh, nehovoří o pašerácích. Nevím přesně, jak to bylo míněno. Nevím, jestli to byla chyba nebo co. Děkuji. Nyní Martin Zirb. Doufujeme za tři minuty. Tak já nevím. A možná, že mi to nebude trvat ani tři minuty, už proto, eh, že mám spoždění a musím květnout eh, toho domů. Každopádně eh, ty operace, které my děláme v rámci libijského záchranného regionu, tak teoreticky by tohle měla koordinovat Libie. Jasné, že v Libii nikdo ani nezvedá telefon. Oni nemají žádnou kapacitu na to, aby něco takového udělali. Ani nevím, jestli by to chtěli dělat. To je také otázka. Subjekt, který koordinuje záchranu a v tom eh, libyském prostoru, je eh, Římské eh, centrum pro koordinaci záchrany. Itálie také nese břemeno koordinace záchrany v tom libyském regionu. Oni odpovídají za to, toto centrum odpovídá za to, aby e, určilo místo e, vylodění. A e, v našem případě my jsme vždycky vyloďovali se v Itálii s těmi zachráněnými. A, myslím, že tady bychom měli apelovat nejenom na členy výboru Libe, ale na všechny poslance Evropského parlamentu. Je třeba, abyste vytvářeli tlak, a říkám to jménem občanů, kteří pro vás hlasovali a poslali vás sem, musíte vytvářet co největší tlak na depolitizaci eh, toho vyhledávání a zachraňování eh, uprchlíků a mm, abyste udělali z tohoto opravdu programovou prioritu. Děkuji vám. A v neposlední eh, řadě admirál Fofy. Také za tři minuty, prosím tak jestli bych mohl, eh, tak se pokusím eh, zareagovat. Eh. Několikrát se tady hovořili o, o v Itálii a působení Itálie. Není to tak, že když nikdo nereaguje na telefon, tak nemá odpovědnost. V Římě je prostě centrála těch operací eh, libyské úřady nejsou schopné prostě reagovat a Itálie eh, je schopná reagovat a mm, dělá to proto, že si myslí, že je to tak správně. Zásadní odpovědnost ovšem leží na nás všech. Paní Kenže eh, se ptala hm, na příliv imigrantů. Záchranná operace je vykonávána lodí ničím jiným. Vždy eh, ta, ta loď, plavidlo, eh, pluje pod nějakou vlajkou a reprezentuje tak nějaký stát. Pokud eh, se mm, zachraňuje život ohrožených, tak potom už jejich život není ohrožen poté, co přejdou na tuto záchrannou loď. A potom kapitán této lodi prosí všechny nejbližší eh, státy o pomoc. Mohou zareagovat pozitivně nebo negativně. Pokud eh, budou eh, schopné reagovat, tak mohou reagovat pozitivně, ale pokud ne, tak nemusí. Itálie ukazuje zatím, že toto břemeno nemůže být na bedrech pouze jednoho členského státu časem poskytování eh, tohoto typu pomoci bude eh, pro Itálii také nemožné, pokud se nebudou ostatní eh, státy podívat. Pokud jde o paní Spinelli, tak jestli neopakujeme chyby minulosti, tak jde tady o to, kde se říkalo, že je třeba řešit ten problém v jádru a zabránit odplouvání lodí. Já myslím, že operace eh, Frontexu Triton není ideální, stejně jako Mare Nostrum, ale pro mě je důležité, že Evropa eh, se rozhodla a reagovat. Eh, je dobré, že máme tady důležité operace záchrany, ale je třeba také potírat nelegální činnost na moři. Frontex funguje účinně, ale ještě účinněji je třeba, aby fungoval se všemi těmi nelegálními aktivitami které na moři probíhají. A musím se přiznat, že eh, se účastním eh, těch eh, vyhledávacích operací poměrně často. Pokud jde o potápění lodí, tak to je samozřejmě absurdní. Jak jistě víte. Před několika lety albánské úřady se obrátili na italské úřady s Eh, žádostí o potopení některých eh, eh, plavidel a ta pomoc byla poskytnuta, protože tehdy šlo o pachatele trestné činnosti. Kdyby dneska někdo požádal o něco takového, například pokud je o rybáře, tak si dokážu představit, že by to bylo splněno. Je pravda, že zločinecké organizace často pašují nebo Eh, tady pře, mm, převážejí ty eh, lodě superhlíky. A bylo by dobré tedy eh, reagovat na tuto formu agrese tím, že jim ty lodě prostě odebereme. Pokud je o mandát Frontexu na, v mezinárodním vodách, tak Frontex, tak situaci analyzujeme. Určitě Frontex bude moci toho dělat, dostane více prostředků, více členských států eh, dá k dispozici eh, svá pravidla a eh, svá, své letouny. Evropská unie se zabý, zabývá i vojenskými misemi námořnictva v mezinárodních vodách, nejenom ve středozemním moři, nejenom v rámci mandátu Frontexu. Myslím, že tento přístup je velice pozitivní, protože pokud se Evropy eh, podaří eh, vyřešit obě, eh, oba typy situací a my se budou dobře koordinované a Evropská unie bude schopna odhalovat teroristy na svých hranicích a potírat zločin na svých hranicích a zároveň zachraňovat lidské životy, proč ne? Paní Gomez tady hovořila o mezinárodním majitelském právu. Již dva roky Víme, že je tady piráctví, převaděčství i pašaráctví. To jsou tři hlavní věci. Obchod s lidmi, čili to převaděčství, to je hodně znepokojující. Oproti tradičnímu obchodu s nevolníky. Protože eh, Ehm, protože tam ehm, ten ehm, člověk musí být doručen v dobrém eh, zdravotním stavu, aby tam mohl vykonávat nějakou eh, práci. Zatímco u, eh, v imigrantů nic takového není. S nimi se zachází hůř než s těmito um, novodobými otroky. Často jsou vystaveny mučení, vystaveni mučení. Myslím, že je to prostě uh, novodobá forma otroctví. Uh, mohli bychom také působit eh, těsně eh, vedle Libie. Tak je samozřejmě několik způsobů, jak tam vyvíjet aktivitu. Například eh, za pomoci jednotek, které by reprezentovaly libijskou vládu. A víme, že tady máme uznanou vládu ale těch ehm, subjektů byly by poměrně hodně a bylo by těžké eh, tedy dohodnout se s eh, jedním subjektem a dostat se do konfliktu s jiným. Kdybychom stejně i jako v jiných situacích se dohodli eh, s, pouze s jednou ze stran konfliktu, tak by znovu došlo k podezření z toho, že nebude uh, uh, zajištěna bezpečnost osob, eh, které jsou v těch i tak přelidněných uprchlických táborech. A proč eh, nepomoci těmto lidem přímo u nás, na našem území, kde můžeme pomoci? tak mimo eh, vládní, nestátní organizace můžou tady hodně pomáhat. Spousta věcí, které my děláme, by nebylo možných bez nestátních organizací. Dobrovolníci dělají obrovskou práci. Často se jedná o protivojenské organizace a mm, ty teď jsou e, našimi nejlepšími e, spojenci, na které se můžeme nejlépe e, spolehnout. Odpověď panu Deprezovi. Co dělá dělá italská flotila? Teď skončila Mare Nostrum a začíná Triton. Nelze říci, že Triton nikoho nezachraňuje. Od 1. listopadu do května a zachránil několik tisíc lidí. Balčíme eh, s eh, eh, tedy organizovaným zločinem, ale máme tady také fungování italské pobřežní stráže, která denodenně zachraňuje spoustu lidí, například rybářů. Za šest měsíců u italského pobřeží jsme zachránili eh, přes 51 tisíc lidí. Nejde tedy o to, že eh, jsme eh, se přestali účastnit záchranných operací a že nás mm, po konci Mare Nostrum přestala zajímat. Děkuji tedy za ús účast. Další takovéhle slyšení proběhne 26. května a já teď požádám všechny, kdo chtějí odejít, aby tak učinili rychle, abychom zhruba během dvou eh, minut mohli začít řešit další téma, kterým je interoperabilita.

Okay, colleagues, please. Vážení kolegové, požádám vás, abyste se laskavě usadili, případně odešli, abychom mohli projednat další bod programu. Could I ask you to perhaps continue talking? Možná byste mohli pokračovat v debatě v předsálí abychom dodrželi eh, čas, který máme na projednání dalšího bodu, což je bod 14. Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru. Program pro řešení pro evropské orgány veřejné zprávy, podniky a občany ISA 2. Navrhovatelem je pan Jorovan Lenard, zodpovědným výborem je ITRE. A nyní by měla proběhnout debata k navrhovaným pozměňovacím návrhům. Výbor Libe je podle pravidla 54 přidruženým výborem. A nyní dám tedy slovo nejprve panu zpravodaji, to je pan Lenard, potom eh, stínovým zpravodajům a dalším. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat ten velice složitý název, který jste právě přečetl, takže za prvé, my jsme o tom už dvakrát debatovali a obecně jsme se shodli na dvou hlavních cílech. Máme tedy program ISA 2, který je následovníkem předchozích programů a který by se měl rozběhnout od 1. ledna 2016 a být naprosto moderní, pokud jde o ochranu dat. Já jsem eh, zpracoval pozměňovací návrhy kolegů, připravil jsem šest kompromisních návrhů, omlouvám se od kolegům, že jsem zatím neměl čas se sejít se stínovými zpravodaji a prodiskutovat to, ale doufám, že se to brzké budoucnosti podaří. Co je asi nejdůležitější? je, že tady rozeznáváme vlastně dva principy ochrany soukromí a ochrany dat umyslné eh, a automatické. A v textu v podstatě říkáme, že řešení v rámci programu ISA musí eh, dodržovat veškerou evropskou legislativu, pokud jde o ochranu osobních údajů a také volný pohyb údajů. Čili pokud kolegové nemají nic dalšího, mohli bychom to rychle přijmout. Děkuji za tuto prezentaci, za vaši práci. Chce si někdo říct slovo? Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaje. My jsme ty kompromisní návrhy dnes dopoledne obdrželi. Já jsem si je rychle prošla a myslím si, že většina bodů, které jsme prosazovali, byla zahrnuta, ale najdou se některé pozměňovací návrhy, které nebyly plně zahrnuty, nicméně my s tím můžeme souhlasit, protože konec konců jde o to, aby byly zapracovány i pozměňovací návrhy stínových zpravodajů a abychom všichni tedy chápali text stejně. Myslím, že tu paduje konsenzus, pokud je o, ten, o to, jakou důležitost má ochrana dat pro náš každodenní život. Jde tedy ochranu dat nejenom v, toho, nejenom v tom fyzickém světě, ale především ve virtuálním světě, což je stále důležitější. Takže já se těším na další spolupráci s panem zpravodajem a také jsem připravena poslat připomínky. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pokud ne, takový je tedy závěr pokud už nic nechcete dodat. Možná, že zástupce komise by se rád vyjádřil. Děkuji. My chceme poděkovat zpravodaji za tuto práci. Víme, jak obtížné bylo najít kompromis mezi těmi návrhy, Vítáme pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany dat a soukromí, které jsou v textu. Je to velice důležité, protože a ochrana dat je tedy nedílnou součástí všech připravovaných programů a aktivit, a to ať už úmyslně nebo jakožto vedlejší důsledek a je důležité zajistit, eh, aby ochrana dat byla nedílnou součástí nejenom řešení eh, ze strany komise, ale také, aby byla uplatňována jako princip ve spolupráci s třetími stranami a zeměmi. Děkuji, děkuji všem zpravodajům, včetně stínových, děkuji za vaše eh, příspěvky. Hlasovat se bude 26. května.